Yeah, so dear colleagues, Vážení kolegové, vítejte zpět. Navážeme, budeme pokračovat ve svém zasedání. Jsme teď u bodu na pořadu jednání číslo 9. Chci jenom potvrdit hlasování. Všichni jste dostali ve svých schránkách výsledky k bodům 4 a 5. Tímto můžeme přejít k dalšímu hlasování, to je konečné hlasování. Chci opět ověřit usnášení schopnost. Takže pokud se nacházíte, no, pokud jste připojeni k jednání, tak prosím zvedněte ruku, abychom zjistili, že je nás dostatek. So, dear colleagues, we are short of two... Schází nám dva poslanci. Pokud jste tedy připojeni a nezvedli jste ruku, tak to prosím udělejte. Nebo alespoň vyzvěte svoje kolegy, aby se připojili. Tak, teď jsme usnašení schopní. Báječné, děkuji. Tímto otevírám tedy hlasování, konečné hlasování k bodům 4 a 5. Hlasování bude pokračovat až do 17.30. Veškeré informace máte ve svém e-mailu. Tímto se dostáváme k bodu číslo 10. To se týká evropské strategie v oblasti údajů. Projednáme také návrh stanoviska. Spravodajkou je paní Kristel Schadelmoze a postupujeme podle článku 57 s exkluzivní příslušností eh, ITRE, což je hlavní, eh, hlavní výbor. Teď dávám ale slovo paní zpravodajce. Pět minut. Um, Crystal, we can see you, but not hear you. Vidíme vás, ale neslyšíme. Uh, no, probably it's good to refresh the connection, yeah. I hope it's better now. Tak doufám, že už je to lepší, ano. Výborně, říká paní předsedkyně. Ano, děkuji. Omlouvám se, je to velice složité. Celá tato situace k tomuto stanovisku a evropské datové strategie byla také velice složitá, takže pohromadě se nám to nesmírně zapletlo. Měli jsme debatu o příslušnosti, zda to měla být IMCO nebo ITRE a od té doby, co na tom pracujeme, e, za velice omezených podmínek e, v rámci covidu, tak bylo velice složité si vyměňovat názory, pořádat k tomu schůzky, kde bychom zjistili, o co se vlastně jedná. Nicméně teď už jsme se sešli a já vám představím svůj návrh stanoviska. V první řadě bych chtěla říci, že digitální údaje jsou nezbytným zdrojem pro růst ekonomiky také pro konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost je obtížně vyslovitelné slovo, ale je to dobré, dobrá věc pro vytváření pracovních míst a pro sociální pokrok v Evropské unii. Takže hodnota dnešní ekonomiky, a to bude pravda stále více, spočívá právě v datech. Je to tedy něco, co je takovým mazadlem motoru 21. století, ale v Eh, francouzský minister pro vnější záležitosti uvedl, že dříve bylo běžné mít monopol, pro data potřebujeme jiný ekonomický model. A s tím já zcela souhlasím. Myslím si, že bychom měli zajistit, abychom měli jiný ekonomický model v oblasti dat v Evropské unii. A náš model by se měl opírat o důvěru, ochranu spotřebitelů a také spravedlivou hospodářskou soutěž. To jsou také hlavní cíle mého stanoviska. Mám tři hlavní návrhy. Za prvé, je důležité, aby spotřebitelé vždy měli příležitost se rozhodnout, kdo má přístup k jejich osobním údajům a za jakých podmínek se tak děje. Navrhuji proto, abychom pomohli spotřebitelům, aby měli svoje data ve svých rukou. Pokud spotřebitelé jsou Eh, vlastníky vlastních dat, tak je třeba ještě vymyslet nějaký návrh eh, o zadávání údajů a o rozhodování o tom, kdo bude mít k těmto údajům přístup. To je ovšem jenom v případě, že spotřebitel má skutečnou moc a vyplývá to z evropské legislativy. Za druhé je důležité poskytnout rovné podmínky pro sdílení dat mezi zainteresovanými subjekty volný tok neosobních údajů napříč hranicemi i sektory, včetně povinného přístupu k datům, eh, aby se zamezilo kolapsům na trhu, to je něco, co by mělo být povinné. Je také důležité dát přístup do cloudových služeb a navýšit eh, interoperabilitu. Například by k tomu mohly vzniknout určité kodexy, eh, certifikace a standardy opět byla by to taková příručka nebo soubor pravidel pro eh, cloud. Musíme se ale držet zásady proporcionality. Je ale důležité se zamyslet nad celou touto otázkou standardů. Víme, že v současné době v Evropě je složité, když hovoříme, už jsme to říkali, u stavebních výrobků, tak je to, ty standardy jsou obtížné, normy se těžko nastavují. Pokud bychom tedy mohli alespoň prosadit ty, které již existují, abychom se vyhnuli transakčním nákladům a tak dále, tak by to bylo velice užitečné. Ale musíme se zamyslet nad otázkou interoperability. Pokud to již neuděláme, tak nám nevznikne skutečný jednotný trh pro data. Jsem si ale jistá, že pokud chceme nastolit tuto rovnováhu mezi eh, skutečně podpořenými spotřebiteli a jednotným trhem pro podniky a tokem dat, tak díky tomu budeme schopni být eh, globálními lídry, ale to jedině pokud budeme mít plně funkční trh s údaji a budeme mít ekonomiku, která se o ně opírá. Tady bych jenom poznamenala na závěr, že si myslím, že se musíme také zamyslet nad tím, jak zajistit, aby malé a střední podniky měly dobrou příležitost se zapojit do datové ekonomiky. Je řada členských států, které mají ten severský model, kde můžou malé a střední podniků sdílet údaje a naopak z nich čerpat a je to založené na důvěře. Jsou to nástroje, na které bychom se měli zamyslet. Takže s tímto si myslím, že už jsem vyčerpala svých pět minut víceméně a jenom bych řekla, že se těším na další debaty a také nad myšlen- na myšlenky, jak zlepšit můj návrh stanoviska. Jak víte, neměla jsem tolik možností, eh, tolik prostoru toto stanovisko skutečně rozšířit, ale těším se na pozměňovací údaje a také na vaše myšlenky, aby, jak to udělat, abychom měli jednotný trh s údaji, ale jak zároveň podpořit spotřebitele, tak abychom měli jasnou a spravedlivou hospodářskou soutěž v rámci Evropské unie. Děkuji vám. Thank you, Crystal. I now give the floor to... Děkuji vám. A teď dostanou slovo stínový zpravodajové Arias eh, Tiveria z EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji eh, zpravodajce za představení eh, této, tohoto stanoviska. Je to dobré východisko a myslím si, že dosáhneme docela dobré shody. Ty údaje jsou opravdu klíčové, aby Evropa byla do budoucna digitálním prostorem. Zároveň musíme dobře zvládat eh, jejich získávání a zprávu. V Evropě eh, nejsme ani Číňané, ani Američani, ani hm, to není eh, naší ambicí. Máme vlastní systém pro naše malé a střední podniky a mělo by to platit pro, i pro údaje. Měli bychom prostě respektovat tuto realitu. A klíčová je tady důvěra. Bez důvěry eh, nebudou ani občané, ani podniky sdílet své údaje. Musí tady být transparentnost. Občané chtějí vědět, jak, eh, kdo a za jakými účely se sbírají jejich údaje. Musíme to všechno naformulovat srozumitelně a je klíčové, aby si um, sami lidé rozhodli, jestli dají souhlas s, uh, se zpracováním údajů nebo ne. Uh, a musí to být provedeno bezpečným způsobem a um, ta bezpečnost musí být nastavena velmi solidně. A musíme chránit například i uh, nezletilé nebo teenagery. Uh, jak to bude s daty dětí či nezletilých? Jakým způsobem je chránit? Myslím si, že tady to není otázka jenom techniky, ale je to otázka uh, ochoty eh, zabývat se takovýmito tématy, protože nikdo nechce být eh, za tyto věci zodpovědný. A samozřejmě, abychom chránili ty nejvíce zranitelné, tak musíme brát v úvahu eh, práva daných osob, například handicapovaných. Důležité je, aby i tito lidé, i tyto skupiny lidí měli výhody z datové strategie. Musíme tedy všechno nastavit tak, abychom respektovali naše hodnoty a e, evropský životní styl. A musí to být všechno v souladu e, s tím, jak to už říká Evropská komise, European Way of Life. Potřebujeme k tomu transparentnost, jenom tak zajistíme důvěru našich občanů a podniků. A to zase pomůže e, podnikům rozvíjet se. A zajistíme také díky tomu ochranu základních práv. Jenom díky tomu budeme v Evropě více konkurenceschopní a to ze střednědobého i dlouhodobého hlediska. Děkuji vám. Teď pan Ancip Zariňu. Sorry, can you hear me? Doufám, že mě slyšíte. Já se omlouvám, nevím, co přesně se stalo. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji paní zpravodajce za představení zprávy. Já s tímto stanoviskem souhlasím. Datová struktura v Evropě je mimořádně důležitá. Nemůžeme eh, soutěžit s Čínou nebo USA, když nebudeme schopni vytvořit evropský datapool, soubor údajů. Potřebujeme eh, zajistit více datasetů, jinak eh, nebudeme schopni přijít s inovativními produkty, tak jako naši konkurence. konkurence. Zároveň mám pár připomínek, které podle mého názoru Eh, tady chybí v tomto stanovisku. Eh, pro naše podniky i inovaci je klíčový přístup k údajům, ale přístup k údajům nestačí. Datové produkty jsou příliš složité pro většinu uživatelů. Eh, výzkumné týmy univerzit a malé podniky, to jsou jediní, malý počet podniků to jsou jediní, kteří je dokážou plně využít. Musíme se ujistit, že budeme mít služby nastavené tak, aby eh, chom dokázali eh, zpracovávat a používat rychle a kvalitně údaje. V EU chceme volný pohyb dat, ale nemůžeme to nastavit jako protekcionistické opatření. Také musíme zajistit pravidla pro výměnu údajů mezi EU a třetími zem, zeměmi. Musí být splněna určitá kritéria. Já samozřejmě nechci posílat eh, své údaje do Ruska, ale zároveň podporuji volný pohyb údajů s eh, důvěryhodnými partnery. Nesmíme podkopávat mezinárodní právo a nemůžeme ehm, mít eh, nevyvážený přístup k umělé inteligenci. Navíc eh, je potřeba se ujistit, že budou technické a legislativní řešení pro efektivní přístup k eh, údajům. A potom se musíme také podívat na kyberbezpečnost a interoperabilitu dat a těším se na spolupráci na tomto stanovisku s vámi. Děkuji. Thank you very much. Um... Děkuji velice. A nyní pan Žerom. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajce za stanovisko. Děkuji za eh, to, že se věnujete tomuto důležitému tématu. Viděli jsme to například na příkladu amerických voleb. Máme evropskou strategii pro osobní údaje a nemůžeme ji obcházet. Pokud chceme eh, v EU vytvořit nějaký trh s daty, tak potřebujeme ještě dodatečné, eh, dodatečné opatření, aby to byl trh eh, všech pro všechny ale musíme eh, být velmi opatrní, pokud jde o trh s osobními údaji. Jednotný trh musí respektovat ho, evropské hodnoty a spravedlivou soutěž kvůli covidu, ale ve chvíli, kdy prostě budete eh, kupovat, nakupovat třeba na Amazonu, tak eh, mohou vzniknout problémy. Trh s osobními údaji je Eh, představuje asi eh, nějakých 60 miliard, to bylo v roce 2016 a eh, v následujících letech to výrazně poroste. Zpracování, kontrola a využívání evropských uh, údajů um, může vést tomu, že budeme mít nastavenou uh, takovou Evropskou unii, uh, kdy lidé nebudou ničím jiné než spotřebiteli. A také se musíme podívat na to, jakým způsobem se vyměňují údaje například orgány. Je potřeba eh, chránit svrchovanost eh, státu a také eh, ochran, zajistit ochranu občanů. Naši občané jsou jednotlivci a nejsou, jsou to lidé a nejsou prostě jenom um, reprezentováni uh, určitými údaji. Evropský spotřebitel uh, je často vnímán pouze jako nějaký údaj. Tento trh s údaji mm, také souvisí s tím, jakým způsobem daníme podniky, takže se musíme podívat i na toto nastavení. Děkuji. Děkuji. A nyní za zelené David Komo. Dobrý den, já mám opravdu velmi špatné připojení. Euh, euh, Děkuji paní zpravodajce za toto stanovisko. Jedna z velkých priorit pro naši frakci je um, aby to byl jakýsi nástroj, eh, kde budeme brát v úvahu údaje spotřebitelů, ale také konkurenceschopnost podniku. Ehm, je potřeba se zaměřit na dva návrhy komise. Evropský prostor pro údajů, tak abychom zajistili eh, inteligentní oběh a potom eh, vytvořit jakýsi digitální pas produktů. Cílem je vylepšit vysledovatelnost eh, produktů na vnitřním trhu, také usnadnit eh, vyměňování informací například o udržitelnosti, o složení eh, či o nakládání s daným výrobkem. Tlumočníci se mluví, ale spojení je opravdu velmi špatné. Model komerční David, we have lost you. Yeah, and the connection is... Spojení se přerušilo a navíc tedy vaše připojení je, je velmi špatné. Možná to zkusíme ještě jednou, ale jinak eh, vás odpojíme, protože eh, to nebylo možné tlumočit. Takže nejprve ECR a zeleným se vrátíme. Za ECR je to pan Josika. Děkuji. Paní zpravodajko, děkuji za návrh stanoviska. A v článku 3 se snažíte znovu použít nástroj ex ante a já myslím, že zpět uvalení této povinnosti na kontakt mezi dvěma podniky nebo podnikem a státní zprávou by eh, mohlo mít negativní dopad na konkurenceschopnost celého sektoru. V článku 4 říkáte, že je třeba zlepšit přístup ke službám na cloudu v Evropě, ale já s vámi nesouhlasím. Myslím si, že evropští podnikatelé by měli použít prostě ten cenově nejvýhodnější cloud, ať už je evropský nebo ne. A pokud jde o eh, to, jak je rozložení, jak se rozložení sil vypadá, v tuto chvíli většina aktérů používá eh, cloud eh, některé z těch globálních firm mimo Evropu. A také je třeba tedy použít eh, analýzu nákladů a dopadů u všech vámi navrhovaných opatření. Děkuji za pozornost, děkujeme a nyní kůje paní Peletie. Merci. Vous m'entendez? Doufám, že mě slyšíte. Skvělé. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji naší kolegyni Kristel. Je to mimořádně důležité téma, mluvíme o základních svobodách a také o ochraně spotřebitele. Evropská strategie e, o údajích e, musí mít výhody pro občany, pro ekonomiku a e, pro evropský prostor. Evropské instituce by se měly uvědomit, že by tady měla být také jakási digitální svrchovanost, protože um, tady jde o svrchovanost našich občanů. Thierry Breton chce evropskou expertizu v oblasti eh, údajů a zboží. Potřebujeme metaanalýzy, sběr, eh, zpracování a skladování údajů. A eh, evropské podniky by měly přijmout příslušný model. nemělo by to všechno být pokryto jenom eh, GDPR. Měli bychom do toho více zapojit eh, občany a jak si ten lidský, decentralizovaný eh, přístup, přístup spolupráce. Potřebujeme být koherentní slova a činy. Například není možné, aby zdravotnické údaje spravoval Microsoft jsou tady s tím spojená určitá rizika a potřebujeme tedy veřejnou kontrolu, transparentnost a zajistit svobodu našim občanům. Um, rozhodně jsem proti tomu, abychom nějak obchodovali s um, osobními údaji. V rámci obecné strategie se musíme také podívat na otázku open data, e, šíření údajů a um, podívat se na eh, fungování podniků eh, v době eh, koronapandemie. Ehm, je potřeba řešit například ochranu zdraví, pesticidy, bezpečnost produktů a tak dále. Je to velmi důležité a zajímavé téma. Jsem ráda, že na tom můžu s kolegyní spolupracovat. Merci beaucoup. Děkuji. Vidím, že David Cameron se znovu připojil, zkusíme to tedy ještě jednou. A pokud ne, pokud se to nepodaří, tak vrátíme slovo paní zpravodajce. Bohužel tedy nepodařilo se připojit. Pokaždé se najde nějaký technický problém. Takže já teď vracím slovo paní zpravodajce. Děkuji velice, paní předsedkyně, a také děkuji kolegům za některé velice užitečné připomínky. Já se těším na další spolupráce, na zlepšení mého stanovisko a je také důležité, aby se výbor IMKO vyjádřil k evropské digitální strategii. Musíme hledat rovnováhu. Ať už se nám to líbí nebo ne, ekonomika budoucnosti bude založená na datech. A já myslím, že je dobré se do věci vložit teď a pomoci tuto budoucnost utvářet tak, aby to bylo výhodné pro spotřebitele, pro podniky, pro veřejnost obecně. Já se tedy těším na vaše pozměňovací návrhy. Prosím, předkládejte je do 17. listopadu a poté svolám zasedání stínových zpravodajů, abychom mohli zahájit diskuzi co nejdříve. Děkuji za všechna vaše vystoupení a těším se na diskuzi na toto téma. Uh, Děkuji. A nyní bod 11, různé. Pokud nemáte žádné připomínky, můžu tím tedy dnes ukončit zasedání a na webové stránce výboru IMKO a také e-mailem obdržíte výsledky hlasování a já vám přeji pěkné pondělní odpoledne.